Dobré ráno. Zahajuji zasedání. Podle pořadu jednání zde máme přijaté rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr, včetně roční analýzy růstu na rok 2017, to je prohlášení